Vítám Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie vás vítám, dámy a pánové. A jsem velice rád, že můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání a tím je otázka k ústnímu zodpovězení o e, trestu smrti. A nyní prosím, aby si e, hlas vzala naše zpravodajka, paní poslankyně Elena Valenciano. Gracias, presidente. Děkuji. E, příštího dne 10. října se připomíná 13. světový den za zrušení trestu smrti a to je do